Dear colleagues, please take your seat. Vážení kolegové, prosím, posaďte se, začneme. Rád bych vás zde k dnešnímu odpolední srdečně rád přivítal. Je to naše tradiční zasedání s národními parlamenty, a e, toto setkání se dnes koná pod titulem Jednotné a účinné uplatňování práva EU v oblasti životního prostředí. Pomlčka, proč k tomu nedochází? Otazník. To je dnes naším tématem. E, přijelo sem k nám 30 e, kolegů z 21 národních parlamentů ze 17 členských států. Kromě nich zde máme také devět různých předsedů výboru pro životní prostředí z národních parlamentů a pět místo předsedů. Eh, debatu dnešního dne jsme strukturovali tím způsobem, že v první části budeme hovořit o odpadní a vodní legislativě a v druhé části budeme hovořit zkrátka o tom, co se, co se jmenuje nature legislation, to znamená legislativa k životnímu prostředí. E, pozvali jsme si sem odborníky na slovo vzaté. Jednak je to Michael McCarthy, předseda Společného výboru pro životní prostředí, kulturu a gelsky hovořící oblasti z irského parlamentu. Srdečně vítáme, jsme rádi, že jste tu. A pak zde máme našeho pana komisaře, vítaného hosta ve výboru Envy, eh, Janese Potočníka. Jsme rádi, že jste tu. A nejlepší nakonec je tady Jacqueline McLeod, výkonnou ředitelku Evropské agentury pro životní prostředí. Eh, Jackie pak bude hovořit v druhé polovině našeho dnešního diskusního zasedání. Eh, často na pořadu jednání, a dnes tomu nebude jinak, máme různé nové legislativy, nové implementační a nová implementační a jiná opatření. Souvisle tak tedy pracujeme. A když k nám přichází komisař nebo jiní hosté, pak zde máme většinou rozpravu, jakým způsobem lze legislativu kontrolovat, jak lze řídit, jak se legislativa implementuje v členských státech, protože na to nemáme žádný jednotný mechanismus, což některé kolegy dosti a vlastně stále více frustruje. A když ehm, si vezmeme, že politiku životního prostředí, horší vzduch, horší vodu a tak dále, to všechno nemá žádné hranice, ani to hranice znát nemůže, je politika životního prostředí po právu jednou z nejstarších legislativ EU a myslím si, že pakliže tuto politiku povedeme chytře a rozumně, pak těm 500 milionům obyvatelů v Evropské unii můžeme jasně ukázat, co to vlastně je ta přidaná hodnota fungující Evropské unie. Za svůj výbor, výbor Envy, mohu říci, že pak máme ještě dvě další témata, to znamená zdraví veřejnosti a, bez, a zdraví a bezpečnost potravin. A často zde vnímáme určitou souhru těchto tří oblastí. O tom všem můžeme dnes hovořit, jak lze lépe implementovat environmentální legislativu a jak se nám může podařit zlepšit život našim občanům. Začneme tedy vodou a odpadem. Pak lze máme ještě další body na pořadu jednání, Eh, mimo jiné síť Natura 2000. Jak ji lze posílit? Eh, už jsme samozřejmě eh, dosáhli mnohého, ale ještě máme stále velkou cestu před sebou, abychom dosáhli těch cílů, které jsme si vzájemně stanovili. Musíme proto podniknout konkrétní kroky. Chceme totiž bojovat za různorodost živočišných druhů, chceme ji posilovat. A možná kolega Líze a, kolegové, a kolega Kauch kteří budou tak laskaví a začnou mě poslouchat, by se na tom také mohli podílet. O to nám jde. O tom budeme diskutovat v druhé části našeho dnešního zasedání. Environmentální legislativa v kombinaci s její implementací. To je naším dnešním celkovým tématem a ještě jednou zde všechny vítám. Jako prvnímu dám slovo panu McCartimu. Eh, bude to tak, že e, všichni řečníci budou mít maximálně 10 minut a potom kolegové dotazující se, to znamená zejména kolegové z národních parlamentů, ale také z, náro... z Evropského parlamentu, budou mít vždy maximálně 3 minuty. Takže to bude tak, že si vyslechneme příspěvek, pak otázky. Poprosil bych také kolegy, z národních parlamentů, aby se představili jménem a také tím, odkud k nám přicházejí, tak abychom všichni věděli, s kým to máme tu čest. Tak, to by byl tedy ten můj předlouhý projev a jdeme na to. Jako první, pan McCarthy, máte slovo. Uh, Gor uh, I am delighted to be here. Já jsem velmi rád, že tady dnes eh, mohu s vámi být. Děkuji panu předsedovi za to, že nás tak laskavě pozval. Pane předsedo, pane komisaři, vážení poslanci, já jsem velmi rád, že jste mi poskytli tuto příležitost eh, vystoupit zde na tomto fóru. Panu předsedovi bych chtěl poděkovat eh, za to, že také uvedl ta hlavní témata, o kterých dnes budeme diskutovat. Úspěch Evropské unie při dosažování jejich cílů a ambicí, jak jsou popsány ve smlouvách a v komunitární legislativě, eh, se odvíjí od efektivní aplikace této legislativy ve členských státech. Rovné podmínky na vnitřním trhu, které, který zahrnuje více než 500 milionů občanů, mohou být eh, zavedeny pouze, pokud eh, pravidla a nařízení jsou stejným způsobem harmonizovaně prováděna v celé Evropské unii. A jak víme, neexistují žádné hranice při znečištění životního prostředí, kvalita ovzduší, ochrana vod, eh, hospodaření eh, s odpady, ochrana půdy, ochrana biodiverzity a boj proti znečištění hlukem, to všechno je možné potírat pouze aplikací jednotných evropských norem. Správná implementace evropských pravidel, která mají chránit naše prostředí je nesmírně důležité, pokud máme předat dobrou úroveň eh, životních podmínek také příštím generacím. A bez ohledu na to není žádný důvod, proč by členské státy neměly implementovat legislativu, kterou eh, podepsali na evropské úrovni. Jak eh, je řečeno v sedmém akčním programu pro životní prostředí, plná a správná implementace AKY v oblasti životního prostředí v celé Evropské unii je také dobrou investicí pro životní prostředí a pro lidské zdraví, ale také pro naši ekonomiku. Teď jsme uprostřed eh, irského předsednictví Evropské unie a učinili jsme velký pokrok u témat, jako je reforma společné městské politiky, bankovní unie, věrnici o kapitálové přiměřenosti bank, eh, záruky pro zaměstnávání mladých. Stejně tak eh, jsme učinili pokrok o obchodní dohody se Spojenými státy a u jednotného patentu. V oblasti životního prostředí Irsko eh, intenzivně pracuje na to, aby eh, eh, prosadili ekologický hospodářský růst a inovace v Evropě tím, že dosáhne přijetí sedmého akčního programu pro životní prostředí. V posledních letech došlo několika hm, nějak novému vývoji v této oblasti, například zapojení občanů do Orhuské umluvy bylo významným krokem ku předu, stejně tak eh, větší veřejná informovanost o legislativě oblasti životního prostředí zajistilo to, že občané dnes sami vystupují na obranu životního prostředí a <clears throat> vyžadují si eh, soulad s evropským právem. Lisabonská smlouva také výrazně zlepšila eh, legislativu. Parlament se teď více zapojuje do kontroly do, dožování evropské legislativy. Irský eh, parlamentní výbor pro životní prostředí, kulturu a eh, irský jazyk, eh, já už jsem předsedou, nedávno přispěl do tohoto politického dialogu s evropskými institucemi zveřejněním hodnocení dopadu na životní prostředí některých veřejných a soukromých projektů. Tento příspěvek jsme předložili, protože jsme na našem výboru měli Ehm, výhrady k celkové, celkovým nákladům, které souvisejí s administrací těchto projektů a nákladům, které musí nést ehm, eh, ti, kteří tyto projekty, eh, do těchto projektů investují. V důsledku naší eh, diskuse se také snažíme zlepšit transparentnost rozhodovacího procesu v Evropské unii. Upozorňováním na tuto legislativu mohou národní politici ovlivnit a informovat zainteresované strany a občany. Kromě toho také eh, se tím umožňuje rozvoj širšího spektra informovaných zákonodárců, kteří potom mohou tento proces eh, sledovat na, ve všech jeho fázích. To je součástí širší debaty v kontextu úsporných eh, rozpočtových opatření v celé Evropské unii náklady neimplementace evropské legislativy eh, by mohly být vyšší, než eh, kdyby ta implementace byla odložena. A hlavním cílem je samozřejmě ochrana životního prostředí. Celá ta debata je velmi eh, delikátní, protože samozřejmě odráží i širší diskuzi o klimatických změnách. V Irsku jsou hlavní eh, zodpovědné orgány mm, Ministerstvo pro životní prostředí a dále místní a regionální eh, samozprávy. Nedávno došlo ke dvěma případům nedostatečné implementace evropské legislativy. To se týkalo eh, jímek, septiku a Eh, ještě dalšího případu a v obou eh, těchto tedy instancích se eh, teď Irsko zajistilo plný soulad s evropskou legislativou. V Irsku jsme vyvinuli inovativní systém pro ochranu našeho životního prostředí. Vytvořili jsme mm, zvláštní pracovní skupinu, která se skládá ze zástupců Irského ministerstva pro životní prostředí a se zástupců občanské společnosti včetně The National Trust for Ireland, a tato skupina se snaží sledovat transpozici, implementaci a e, praktické provádění environmentální legislativy. Zvláštní funkce této implementační skupiny jsou jednat jako hlavní subjekt, který komunikací a řešením problémů se snaží řešit všechny problémy související s transpozicí a implementací e, této legislativy. Dále jde o zavádění komunikačních a konzultačních mechanismů, které by měly zajistit informovanost eh, všech zainteresovaných stran o základních otázkách. Eh, zejména se to týká vytváření, novelizace, transpozice a implementace implementální legislativy. Dále má tato pracovní skupina za úkol eh, zvažovat další způsoby spolupráce na například informování a vzdělávání občanů a také při eh, identifikování příležitostí, které by mohly přispět k šíření informací v oblasti environmentální legislativy. Dále jde také o zajištění zpětné vazby od eh, nevládních organizací směrem k příslušným orgánům veřejné zprávy. Hlavním cílem je zabránit eh, poškození životního prostředí Samozřejmě, že se asi nemusíme zájemně přesvědčovat o tom, že je potřeba efektivně dohlížet na implementaci environmentální legislativy. Přitom ale nemůžeme pomíjet skutečnost, že v některých regionech to není úplně největší prioritou Pokuty od Evropské komise by mohly samozřejmě krátkodobém výhledu na pomoci, ale dlouhodobě se musíme také postarat o to, abychom všechny zainteresované strany právně informovali o důležitosti životního prostředí a o tom, že je potřeba, aby se tato oblast dále rozvíjela. Vzdělávání, stejně jako v mnoha různých jiných oblastech, je tady naprosto zásadní. Dále bych chtěl ještě odkázat na eh, schůzku předsedů výboru pro životní prostředí a energetiku národních parlamentů, která se bude konat 10. až 11. května. Je to součást parlamentní dimenze jirského předsednictví. My jsme připravili velmi zajímavý program, který se bude zaměřovat na konsistentnost eh, našich politik v dosahování například cílů v oblasti klimatických změn. Také se bude zaměřovat na udržitelnou výrobu eh, energií. Budeme se zabývat i sedmým akčním programem. Já se velmi těším na toto setkání a budu se také těšit na to, že mnohé z vás znovu uvidím v květnu v Dublinu. Děkujeme mnohokrát, pane McCarthy. A nyní tedy pan Potočník. Zahájíme tím první část našeho zasedání. Poprosím ještě jednou kolegy z národních parlamentů, kteří budou žádat o slovo eh, o to, že máte na stole Máte na stole žluté kartičky pro to první část a pro tu druhou část ty zelené, takže prosím zvedejte je podle toho, ve které části chcete hovořit, eh, pakliže chcete položit dotaz nebo máte nějakou poznámku a tak dále a tak podobně. A v 17 hodin 30 minut budeme mít eh, v předsálí takový malý koktejl, čímž celou akci pěkně uzavřeme, na který vás tedy tímto všechny samozřejmě zvu. Nyní tedy prezentace pana komisaře do první části. Právní předpisy v oblasti vodohospodářství a odpadů. Prosím. Děkuji, Matiasi. Matiasi, pane McCarthy, Jacqueline a vážení poslanci Evropského parlamentu a také národních parlamentů, dobré odpoledne vám všem. Velice mne těší, že mohu hovořit na této akci, která je velice blízká mému srdci a prioritou mého mandátu, tedy implementace Eh, legislativy EU v téma, téma životního prostředí. Byl jsem požádán, abych pohovořil o legislativě v oblasti vody a odpadu. A věřím, že tu máme eh, celou řadu dobrých možností a že dokážeme prokázat, kolik a jaký pokrok jsme již vykonali. Abychom poměřili ten pokrok, je dobré podívat se zpátky do našich eh, počátků a podívat se, jak ty naše ambice, ty tehdejší, byly splněny v oblasti vodospodářství a odpadu. Co se týče vodospodářství, tak ambice ze 70. a 80. let byly zajistit veřejné zdraví tím, že připravíme normy na, o pitné vodě a vodě ke koupání, tedy že jsme měli směrnice na tato dvě témata. Ambice z 90. let to bylo sladění eh, cílů zdravotních a environmentálních eh, na téma nitrátu a také směrnice pro zpracování městské odpadní vody. V roce 2000 jsme byli již připraveni eh, připravit tedy komplexní cíle a vytvořit status dobré kvalitní vody prostřednictvím Evropské rámcové směrnice do roku 2015. 2015. A co se týče odpadu, zde jsme byli také ambiciozní. Je to již téměř 40 let, kdy jsme přijali první směrnici, rámcovou směrnici o odpadu. Ta byla samozřejmě již následně revizována, aby bylo zajištěno, že odpad v Evropě je zpracováván bezpečně a kontrolován směrnice, rámcová směrnice odpadu byla takovým základem, a připojila se k ní celá řada dalších norem týkající se specifického zpracování odpadu a i přeshraniční zpracování odpadu. A myslím si, že naše ambice se vyplatily. Bez environmentální legislativy eh, o vodě a odpadu by ani eh, nebylo dosaženo ekonomického pokroku. Navíc by se zhoršovaly podmínky eh, vodních plot a kvality vody a mělo by to vliv na zdraví našich obyvatel. Dobrým příkladem našeho úspěchu je směrnice o vodě ke koupání z roku 2011. 92 všech vodních ploch ke koupání v Evropské unii splňují minimální podmínky. A um, co se týče těch uh, ploch s nejvyšší kvalitou, tak jejich množství se od roku 1990 do roku 2009 zdvojnásobilo. V pobřežních místech uh, pak uh, jsme zaznamenali 20% nárůst těch vysoce kvalitních ploch eh, s vysokokvalitní vodou. Co se týče zpracování odpadní vody, tady máme zprávy, které hovoří o 77 procentním plnění cílu. Chtěl bych zdůraznit, jak je důležité také to propojení mezi vodou ke koupání a kvalitním systémem odpadu. A když se podíváte na mapy, které spojují právě ta místa z vody ke koupání a, a zpracování vodního odpadu, tak v podstatě e, ty plochy jsou slučitelné. Ještě v neposlední řadě bych rád hovořil o recyklaci um, také vody a pardon, odpadu. T- I tady se ta množství zvýšila o 27 Není to všechno, samozřejmě. Eh, ve středobodu našich aktivit leží eh, zdravý obyvatel, ale přejeme si, aby environmentální legislativa byla také nápomocná a zajistila nám být autonomní, co se týče zdrojů. Přejeme si plnit ty původní cíle, ale činit ještě více. Samozřejmě implementace může podpořit ekonomický růst, vytvořit eh, další příležitosti, co se týče zaměstnání a přispět tedy k dalšímu eh, rozvoji naší společnosti. My, Evropané, si přejeme stát eh, v čele a samozřejmě pocitovat i výhody plnění řádné implementace legislativy. Víme, že řádná implementace legislativy legislativy může vést k vytvoření až 400 tisíc pracovních míst a, a představuje přínos nějakých 42 miliard eur. V oblasti vody evropské společnosti jsou světovým eh, lídrem, co se týče zpracování vody, opětného užívání vody a desalinace. Také v této oblasti hovoříme o nějakých 600 eh, tisících eh, pracovních míst, která se mohou ještě vytvořit. A Zase zde chceme ještě zdůraznit, jak, eh, že jsme opravdovým lídrem a stojíme mezi těmi hlavními um, eh, inovátor, inovátory na světové úrovni. Samozřejmě, když se ale na celou záležitost podíváme zblízka, zaznamenáme, že jsou tu již problémy. Eh, přestože se snažíme prosazovat legislativu, tak stále ještě ne vše bylo splněno. Uh, Již 15 let by se situace měla zlepšovat, ale ne na všech místech byly vykonány nezbytné kroky. Stále jsou to ještě členské státy, které nesplnily ty základní nástroje, jako například ten řídící plán pro říční povodí. A i přesto, že jsou tu rozsudky soudního dvora, implementace se stále nedaří. Tyto eh, plány z říčního povodí, o říčním povodí si kladou eh, jsou takovým základním nástrojem, aby se snížil tlak na naše povodí, například na měrné používání pro zemědělství, znečištění, vodní energetika a podobně. Dále máme problémy také se zpracováním městské vody. tady je to spíše otázkou vybudování infrastruktury ta míra plnění v členských státech, co se týče zpracování městské odpadní vody, tak eh, to vyše plnění eh, je mezi nějakými 14 až 39 procenty. Komise odhaduje, že ještě bude zapotřebí nějakých 14 miliard eur, aby se pokryly tyto rozdíly mezi členskými státy. A z 27 hlavních měst EU pouze 11 plní právě všechny no, nezbytná pravidla, co se týče sběru a zpracování průměru 37 městského odpadu je stále zaváženo a rozdíly mezi členskými státy jdou od 1 do 99 To znamená, že stále je tu ještě velké množství nekontrolovaných skládek, které jsou rizikem pro lidské zdraví a pro životní prostředí. Nyní probíhá 57 řízení pro porušení. To jen dokazuje rozměr celého problému. A co tedy můžeme učinit, aby se pokryly tyto rozdíly? Uh, v podstatě úspěch naší legislativy závisí na řádné implementaci ze strany členských států. Členské státy eh, jsou eh, tím hlavním aktérem a musí oni vykonávat to velké úsilí, aby se vyhly právě eh, řízením s porušením, včetně pokut, sankcí a podobně. A oni v podstatě pocítí ty hlavní plody, které a, a ten přínos, které implementace může přinést. Všichni znají to známé mantra být vstřícně, stři, vstřícně striktní a striktně vstřícný. Co se té striktnosti týče, tady komise samozřejmě eh, postupovala, co se týče eh, jejich pravomocí. Máme pravomoce pro prosazování legislativy. To znamená, že se zabýváme spíše těmi velkými záležitostmi, velkými případy, kdy dochází k neplnění. Zapojili jsme se do některých e, soudních rozhodnutí a e, naléhali jsme na to, aby opravdu docházelo k řádné implementaci. Tento nátlak samozřejmě i zde z Bruselu e, se nakonec prokázal jako nápomocný. Samozřejmě jsou tu určité případy, kde i ten první krok eh, implementace může někdy být neúčinný a právě si, proto si myslím, že tento dnešní dialog je velice důležitý, protože vy jste národními zákonodárci a proto je důležité naléhat na, to řádné, eh, na tu řádnou implementaci legislativy. Co se týče rámcové směrnice o vodě, tady probíhá devět řízení eh, z porušení a obávám se, že zřejmě několik dalších v blízké době bude následovat. A samozřejmě nemůžeme mít dobrou implementaci, pokud nemáme k dispozici ani řádný eh, právní rámec. Nicméně měli bychom se také uvědomovat i, že aktivity ze strany EU jsou omezeny. V první řadě komise má omezené zdroje, eh, když eh, je konfrontována velkým množstvím stížností. Hovoříme o nějakých pětistech stížnostech, které dorazily našim službám. Za druhé, Víte, že eh, pokud se případy nacházejí před soudem, vyžaduje si to také získávání určitých zdrojů, to znamená, musíme mít podkladné údaje, eh, zdroje, abychom mohli postupovat. To znamená, eh, že i my za komisi jsme předložili návrhy, co se týče řádné implementace sedmého akčního environmentálního programu. K tomu se ještě vrátím. Je tedy důležité být striktní, to si uvědomujeme, protože my jako komis jsme, jsme takovým uh, důležitým aktérem, co se týče eh, dohledu na plnění našich smluv. Minulý měsíc jsem představil vodní plán tomuto výboru pro životní prostředí. Hodnotili jsme problémy týkající se implementace a o možnostech a doporučeních členským státům a naplánovali jsme několik bilaterálních setkání, aby jsme pozbudili členské státy, aby se zabývali právě otázkou říčních povodí. Je důležité zajistit transparentnost, zapojit všechny aktéry z občanské společnosti a zjistit tedy, co je třeba ještě učinit, aby se problémy vyřešily. Ohledně odpadu načrtli jsme uh, Eh, cestovní plány, abychom pomohli deseti členským státům, které eh, nejvíce využívají zavážky. Tyto, tato cestovní mapa obsahuje doporučení, Eh, oddělený sběr odpadu, řízení, transparentnost a prevenci v této věci. Tady eh, navrhujeme také určité ekonomické pobídky, jako určité speciální daně, nebo určité eh, systémy pro platby, anebo systém pro ty znečišťovatele plátce. V této oblasti jsou důležité také evropské fondy. Prostřednictvím systému podmíněnosti se snažíme napojit evropské investice na plnění legislativy ze strany členských států. Také budeme i nadále financovat zpracování odpadní vody v nadcházejícím finančním období 2014 až 2020 a co leží před námi. Samozřejmě budeme pokračovat v těch aktivitách, které jsem popsal, ale je tu také jedno sdělení ehm, v, nebo takové poselství ve sdělení komise z roku 2012, co se týče vylepšení právě eh, té kapitoly implementace našeho environmentálního programu. Je eh, lepší provádět určité takové doplňkové kontroly, aby eh, jednoduše se k eh, implementaci nepřistupovalo eh, s naprostou apatií a nečinností. Nyní nemáme čas, abychom se zabývali úplně všemi e detaily, zmíním jen jeden nebo dva. Je třeba zdůraznit větší míru transparentnosti, řádněji zacílit tam, kde jsou opravdu problémy, zaměřit se na to, co již bylo vykonáno. Komise v této chvíli eh, diskutuje s několika členskými státy ohledně rozvíjení strukturálního a implementačního informačního rámce, takzvané SEEF, na téma právě eh, infrastruktur pro zpracování odpadní vody. Tady se snažíme vylepšit infrastruktury, eh, a, ale hlavně e, navýšit transparentnost tak, aby právě i občané mohli sledovat to, co již bylo vykonáno a jakým způsobem. Také se snažíme rozvinout oblast e, partnerství ve věci implementace a, a dohody v této věci. Tady e, Tímto si přejeme vyřešit konkrétní problémy, které se týkají konkrétních zemích. To zaměření na inspekce a na provádění kontrol si klade za cíl postupovat účinněji a vyřešit problémy, zejména v daných místech v členských státech. Protože faktem je, že tu máme celou řadu nelegálních skládek, více než 20 eh, řízení v, právě eh, v, této, v tomto období eh, probíhá před soudem. Také tu máme několik soudních řízení ohledně eh, nedodržení legislativy, takže je jasné, že jedno slabé místo je nedostatečná kontrola ze strany členských států a tuto oblast je třeba posílit i například prostřednictvím spolupráce. Spolupráce s profesionály, jako jsou národní inspektoři, soudci, eh, a nebo národní ombudsmeni, to je naprosto zásadní, pokud si přejeme podpořit evropskou legislativu. Za poslední e, roky bylo vytvořeno několik takových společných sítí mezi inspektory a také e, mezi soudci. Prostřednictvím těch probíhá spolupráce. Také zapojení občanské společnosti je naprosto zásadní protože zapojení e, evropských občanů je zase důležité při řešení konkrétních sporů nebo i při mediaci v řízení některých sporů. Eh, přejeme si pokročit vpřed v rámci eh, našeho environmentálního balíčku, proto eh, si přejeme, aby co nejdříve byl přijat ten sedmý akční, ehm, environmentální akční program. A já doufám, že mohu počítat s vaší pomocí. V březnu tohoto roku bude parlament schvalovat usnesení o řádné implementaci legislativy z roku 2012. A já vám tímto děkuji za eh, vaši pozornost. Vielen Dank. Děkujeme Janeši Potočníku za tuto prezentaci. A tím se dostáváme k debatě, pokud jde o provádění této legislativy. Možná bychom eh, celé to téma finančních východisek v EU mohli vzít jako průřezovou debatu. Konec konců my jako Evropský parlament debatujeme momentálně s radou o tom, jak to bude vypadat dále s finančním výhledem a e, debatujeme také o našem vlastním programu. Podívejme se například na programy jako LIFE nebo různé jiné agentury. To je také něco, co bude potřeba zohlednit a něco, co je pro mne velmi zajímavé, je celá rozprava o environmentální politice. Já už jsem to několikrát řekl. E, tato politika je jedna z nejstarších politik EU a jednoznačně sebou přináší přidanou hodnotu. A konsekventním implementováním environmentální politiky vytvoříme desítky tisíc až možná stovky tisíc nových pracovních míst. Eh, podle posledních čísel je to až 400 tisíc pracovních míst v celé EU, pakliže bychom celou environmentální politiku EU implementovali do důsledku. Plus minus samozřejmě. A my, jakožto zastánci environmentální politiky v jednotlivých institucích, se musíme zasadit o to, aby tato politika nespadla pod stůl v rámci nějakých byrokratických škrtů nebo prostřednictvím různých problémů a tak dále. Je potřeba snažit se dostat se z krize a potřebujeme každé jedno pracovní místo. Je to velmi důležitá věc. Tak, jdeme na pořad jednání. K debatě tedy? Jako první paní Rutnická, předsedkyně výboru pro životní prostředí v polském parlamentu. Prosím. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste mi dal slovo, pane předsedo. Já bych ráda se vrátila k slovům pana komisaře Potočníka. On řekl, že implementace legislativy EU v některých členských státech zaznamenává potíže. Já k vám přijíždím z Polska a musím říci, že i Polsko má potíže, co se týče plnění a splnění těch požadovaných dobrých eh, výsledků. Co se týče směrnice o vodě a eh, nitrátu, tak tady eh, je problém, abychom dosáhli dobré úrovně a kvality vody a ekosystému, tak samozřejmě máme směrnice, které si stanovují tyto cíle, jakožto tedy hlavní cíl, nicméně pak jsou tu určité problémy. Všechny ty otázky napojené na životní prostředí docházejí do střetu se zemědělstvím. V podstatě legislativa je přijímána tím způsobem, že její reálné provádění je následně snadnější v zemích, kde eh, zemědělství používá rozsáhlé plochy, kde se vše v podstatě soustředuje a zaměřuje na zisk a eh, zemědělství je vlastně takovým, řekněme, velkým biznisem. Eh, co se týče Polska, kde to odvětví zemědělství je spíš malého rozměru, tak to provádění nebo řádná implementace legislativy je opravdu obtížnější. Co se týče implementace mm, legislativy o vodě, naši polští zákonodárci nebo pardon, v Polsku máme zákony, které neodpovídají rámcové směrnici. To je jenom takový případ. Měli jsme tam jeden případ právě pro porušení. Hovořil o tom i komisař, o těch případech e, neplnění, neprovádění, implementace. Samozřejmě, e, že počítáme s tím, že se e, pokusíme naplnit a pokryt ty nedostatky Pak e, otázka odpadní vody a její zpracování. Samozřejmě ne všechno v Evropě se daří vždy, ale doufám, že se nám podaří situaci vylepšit. Děkuji vám mnohokrát. Teď bych rád dal slovo předsedky Kyní z řeckého parlamentu, kolegyně Avgipopulu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Jménem Výboru pro životní prostředí řeckého parlamentu vám mnohokrát děkujeme za pozvání. Tato vzájemná výpomoc, diskuse, pomoc při formování evropské environmentální politiky je podle našeho názoru velmi důležitá. Náš výbor implementaci komunitárního, komunitárních zákonů sleduje velmi podrobně. Samozřejmě každá země má své konkrétní charakteristiky a Řecko, pokud jde o biodiverzitu, je jednou z nejbohatších zemí, jak na evropské, tak světové úrovni. Velký kus řeckého území je pokryt eh, programem Naturou 2000, což je velmi dobré, ale zároveň to znamená, že to určitým způsobem brzdí další rozvoj. Jedna z výzev, před kterou stojíme, je to, že místní vlády, místní úřady si nevždy uvědomují, že Natura 2000 je příležitost pro další rozvoj a často tím pádem nevyužívají různé ty programy jako Life Plus nebo různé vědecké zkušenosti, které mohou jim a nám pomoci chránit biologickou rozmanitost v Řecku a které nám umožňují lépe chránit naše životní prostředí. V Řecku se probírá velmi důležitá otázka, pokud je o kodifikaci environmentální legislativy, protože v mnoha oblastech máme určitý právní překryv, a dochází ke zmatkům. Odborníci na environmentální právo tuto věc řeší, ale je to velmi ožehavé, ošemetné téma, protože je velmi složité jakoukoliv legislativu finálně implementovat. Momentálně se tedy snažíme o kodifikaci řecké environmentální legislativy. Pokud jde o Evropský parlament a komisi, rádi bychom vyvinuli dodatečnou snahu v tom smyslu, abychom zajistili, že evropská legislativa rovněž bude kodifikována. Tak, aby eh, jakékoliv dodatky k ní ze strany evropského práva mohly řešit problémy, aniž by u nich docházelo k přesahu do stávající národní legislativy. Pokud jde o další členské státy, eh, je zde určitý problém s, v, v otázce eh, analýzy nákladů a přínosů, pokud jde o implementaci environmentální legislativy. My jsme přesvědčeni o tom, že environmentální právo funguje dobře, pakliže existuje systém hospodářských pobídek. Ovšem, nikoli v tehdy, kdy jsou jakékoliv sankce tak nízké, že se vlastně z finančního hlediska nikdo nezajímá o to, zda se bude nebo nebude dané, dané právo implementovat nebo třeba dodržovat. Nemám už moc času, tak bych nakonec ráda řekla jenom to, že Řecko je v dobré pozici pro případný boj s, eh, se zakázanými skládkami. A eh, že se momentálně velice aktivně zabýváme možnostmi implementace eh, nařízení o nakládání s odpady ze strany EU. Nicméně potřebujeme vyšší míru technologického transferu v této oblasti a budeme potřebovat také značnou částku čerstvých peněz a inovací eh, pro oblast pro oblast eh, hospodářství v oblasti odpadů. A úplně nakonec bych chtěla říci, že ačkoliv kvalita pitné vody a vody na koupání je e, velmi vysoká, nemáme dostatečnou politiku na ochranu biologické rozmanitelnosti v oblastech mokřat. Máme celou řadu důležitých oblastí kolem Středozemního moře, kterých se toto týká a potřebovali bychom pro ně konkrétní legislativu, aby tyto oblasti byly chráněny. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně, jako další Jolajnen za Evropský parlament. Děkuji vám, pane předsedo. Provádění environmentální legislativy v EU je trvalým tématem tohoto výboru, takže já velmi vítám, že naši kolegové z národních parlamentů teď společně s námi eh, o tom mohou diskutovat. Já sám jsem byl devět let ministrem pro životní prostředí v jedné spolkové zemi v Německu. Vím, že kolikrát bývá problém všechno včas implementovat, protože se vyskytne vždycky celá řada problémů. Nicméně i tak je aplikace toho, této environmentální legislativy a žádným, to rozhodně není žádné dobrovolné opatření, protože je to právně závazná věc a všichni Víme, že eh, tato společně dohodnutá legislativa se musí společně provádět. V oblasti odpadů lze také dosáhnout ziskovosti. Ten pojem odpad by se vlastně asi úplně správně používat neměl. Mohl bychom hovořit o zdrojích. V podstatě jsou to suroviny, které lze využívat, takže bychom neměli akceptovat uh, také v zájmu našich dětí a vnuků, že se tyto suroviny znehodnocují a likvidují, třeba spalováním. Měli bychom se snažit eh, získávat zpět z toho eh, užitečné eh, materiály, teprve v tom nezbytném případě je likvidovat spalováním. Co se týče vody, v mém regionu je nesmírně důležité aby se do těch projektů zapojila místní úroveň, aby si uvědomili, odkud ta voda pochází, jak eh, s ní nakládat, aby eh, lidé byli co nejlépe informováni, potom na to reagují velmi pozitivně, ale mám jednu stížnost, týká se to zákona Safaja, to je zákon z 90. Eh, let, který se týkal odběru vzorku vod, lidé v mém regionu říkají, že v tom panuje chaos, že to není správně řízeno, nemáme také už žádnou metodiku o tom, jaká data se mají e, sbírat a využívat. My navíc e, jsme v regionu, kde dochází k přeshraničnímu znečišťování vod, to je také obrovské téma v EU. A vy jste také říkal, že sedmý akční program, který teď právě připravujeme pro období do roku 2020, by měl být implementován jako nejvyšší možná priorita. Měli bychom eh, eliminovat ten deficit v oblasti implementaci, který tady pořád ještě máme. Vy jste hovořil o různých partnerstvích, A spolupráci, ale já mám na vás otázku, jestli to stačí. Jestli bychom neměli vytvořit nějaké nové nástroje pro monitorování, vynucování. Podle mě to, co teď máme, nestačí. Je to Eh, sice hezká věc, ale nic to nezaručuje. Takže bychom eh, měli přijmout nějaké přísnější nástroje. Děkuji a Heimerit ze Švédska, jestli to správně slovuji. Děkuji. Já jsem eh, ze švédského parlamentu. Nejprve bych se chtěl mít o odpadech, potom o vodě. Asi bychom eh, se měli podívat na další výzvy, já bych eh, o ně chtěl povořit ze švédského pohledu. Papírenský a sklářský průmysl sice prosperuje, ale my bychom se také měli zaměřovat na jiné oblasti, měli bychom snižovat objemy odpadu obecně, a také eh, více zpracovávat eh, odpad v podobě potravin a vracet to do toho řetězce. To je velká výzva. A nyní k vodě, hovoří se o odpadních vodách. My máme celou řadu různých eh, legislativních nástrojů. A já si myslím, že bychom se měli zaměřit na dvě věci. Ta první z nich je regionální spolupráce. Když se podíváme na Baltské moře, což je velmi citlivá oblast, která je obklopena mm, různými státy, z nichž některé jsou členské státy, některé ne, tak tady musíme více spolupracovat, abychom eh, ty výzvy mohli společně řešit. Baltské moře je vystaveno například eh, odpadu z Sankt Petersburgu nebo ze Stockholmu a podle mě bychom eh, měli spolupracovat na tom, abychom zlepšili kvalitu vod v této oblasti. Dále jde o rybolov. Eh, stav ryb se odvíjí od kvality vody a Evropská unie nedávno přijala eh, správný krok eh, k udržitelnému rybolovu. A my bychom měli se postarat o to, aby toto tento sektor hospodářství byl udržitelný v budoucnosti, abychom měli moře, které bude mít kvalitní čistou vodu a pokud něco takového někdo navrhne, tak určitě bude mít naši podporu. Kolegy Irmi? Prosím, pan kolega Iremi. Z Rumunska, nebo Irmir. Eh, pokud vím, tak se hlásil pan kolega. Odešel? Dan der Kollege Tak v tom případě a ne, je tu pan kolega, takže pan, eh, pan Irmir, prosím. Eh, Děkuji vám, eh, pane předsedo. Já jsem Ilč Irmian, jsem členem rumunského parlamentu a společně s panem Čezarčotem se účastním tohoto zasedání, na které jsem si připravil už určité eh, dokumenty, které jsme výboru předložili. Jde tam o eh, zdravá krmiva. Já a kolega eh, jsme názoru, že toto je velmi důležité téma. Jsme členy výboru pro zdraví a zdravými krmivy se zabýváme. Je to podobné jako složky, eh, pokud jde o různé konzervanty a eh, jiné umělé přídavky do potravin, eh, které jsou všude kolem nás. Tyto materiály byly připraveny, předány. Rád bych vás pouze poprosil, abyste si to všichni přečetli. Děkuji vám mnohokrát. Teď za Evropský parlament kolega Gerbrandy, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. I za mne srdečné uvítání všech kolegů z národních parlamentů, kteří sem dnes přišli. Implementace, vymáhání evropské legislativy pro mě není právní problém, je to politický problém. A proto si myslím, že schůzky tohoto typu s národními parlamenty a poslanci Evropského parlamentu jsou velmi užitečné, protože o tomto politickém problému můžeme mluvit. Máme zde určité strukturální problémy. Hovořím-li jako poslanec Evropského parlamentu s nějakým členským státem, hovořím vlastně s radou. A za těmi širokými rameny rady se schovává všech 27 členských států. Všem eh, rada primárně vlastně zastoupena rotujícím předsednictvím, se vlastně nebude nikdy vyjadřovat k jednotlivým členským státům, takže rada v podstatě hovoří pouze o radě. A je proto velmi obtížné pro nás z Evropského parlamentu vyjadřovat se k nějakým politickým problémům implementace a vynucování práva evropské legislativy v členských státech. A z toho důvodu se často obracíme na Evropskou komisi jakožto strážkyni smluv, aby právo vymáhala ona, nebo aby alespoň psala naštvané dopisy do členských států tak aby členské státy tu legislativu začaly vymáhat sami. Ale to není politické řešení tohoto politického problému. Já si myslím, že řešení by spočívalo spíše v silnější kombinaci politických sil Evropského parlamentu a parlamentů národních. Má otázka se tedy vlastně netýká přímo pana komisaře, ale spíše kolegů z národních parlamentů. Jak často vůbec eh, žádáte o vyjádření ministry ve svých členských státech, pokud je o implementaci environmentálního práva. To si myslím, že je jedním z, zás- z nejzásadnějších problémů. A druhá věc, Druhá věc, tu teď řešíme s výborem pro rozpočtovou kontrolu, je přivedení ministrů z členských států sem do Evropského parlamentu, abychom zde mohli hovořit o implementaci evropské legislativy. A velmi se těším na vyjádření kolegů z národních parlamentů, aby nám řekli, jaký je jejich názor na zvaní ministrů z národních států sem do Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji. Prosím ještě jednou všechny, aby všichni dodržovali se, e, řečnickou dobu tři minuty. Máme opravdu dlouhý list dlouhý seznam řečníků. Jako další Cezar Čortár, opět z Rumunska. Prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, dobrý den, jmenuji se Cezar Čota, jsem z poslanecké sněmovny eh, Rumunska. A chtěl bych pohovořit o rumunské zkušenosti, co se týče koordinace eh, vodohospodářské politiky mezi jednotlivými orgány, regionálními, národními i evropskými a, a o tom, jak tedy funguje eh, vodní plánování v oblasti zemědělství i průmyslu. Eh, tato oblast spadá v Rumunsku pod ministerstvo životního prostředí a klimatické změny. Provádění a implementace politik se rozděluje tedy podle jednotlivých povodí, tam tedy jsou rozdělené i příslušné e, kontrolní orgány. Zapojují se do toho i zástupci průmyslu, zemědělství, nevládní soukromými podniky, protože je to v jejich společném zájmu a to hospodaření eh, s odpadem je u nás velmi dobré. Máme dobrý systém recyklace, máme dobrý systém prevence odpadu a já bych chtěl apelovat na komise, aby pokračoval ve své iniciativě. Eh, efektivního využívání eh, zdrojů. Úvod tomu tak u nás není. Teprve v roce 2004 jsme vytvořili orgán, který má na starosti eh, hospodaření s vodou ve všech eh, jeho aspektech. A tento orgán potom eh, dohlíží na to, aby ta spolupráce mezi místní samozprávou a soukromými subjekty probíhala co nejlépe. A tady ještě bude na tom potřeba pracovat. Dále chci říci, že přeshraniční spolupráce je pro nás v těchto dvou oblastech naprosto zásadní. A já i tady si myslím, že bychom mohli odvádět lepší práci, než je tomu dnes. Eh, eh, jinak u environmentální legislativy, přes to, že jsme teď eh, uprostřed hospodářské krize, tak musíme mít jiný druh opatření. HDP není úplně nejspolehlivější měřítko eh, uplatňování této legislativy, protože jde o životní podmínky eh, lidí. A to zahrne celou řadu aspektů, takže si myslím, že bychom měli mít nějakou evropskou nebo světovou eh, iniciativu. A já jsem se chtěl obrátit na pana komisaře, abych se ptal, jak to vypadá v této oblasti. Vielen Dank. Děkuji vám, pane Borne, a teď dám slovo panu komisaři pokud je vůbec možné, aby odpověděl na celou řadu otázek, které zazněly v této debatě. Takže prosím, máte slovo. Já se o to pokusím a možná na úvod bych učinil jednu připomínku, co se týče pochopení toho, proč to téma, o kterém tu dnes hovoříme, je tak důležité pro Evropu, pro nás všechny. Některé těch věcí, když hovoříme o zelené ekonomice, protože eh, ono to není důležité jen z environmentálního hlediska, ale pro celé hospodářství a východisko z krize. Eh, když se podíváte na ta základní fakta EU, tak Evropská unie je hlavním dovozcem, co se týče energie, zdrojů. Jen se podívejte na obchodní bilanci Evropy podstatě je tu velký přebytek v oblasti zboží a služeb a nedostatek, co se týče energie a také zdrojů. Taková je skutečnost. Takže když se podíváme na ty výsledky eh, v oblasti energetiky, až do, nebo výhledy do roku 2030, tak eh, ta závislost dovozu se bude navyšovat a už nyní je vysoká a má se zvýšit ještě o 80 To jsou odhady energetické agentury. A rozdíly v cenách mezi Evropou a například Spojenými státy, ty se budou zmenšovat, ale zachovají se budou mírně vyšší v Evropě než ve Spojených státech a mnohem vyšší než v Číně. Za druhé, dovážíme šestkrát více surovin, než vyvážíme a dovážíme eh, některé eh, suroviny, eh, které na 100%, některé vzácné půdy 100% z celého množství. A e, některé ty e, suroviny, jejich ceny se navyšují. Samozřejmě odhaduji se, že tato tendence bude e, pokračovat a a samozřejmě toto musíme brát na paměť a zapracovat i to do našich eh, politických plánů. Pokud se něco nezmění, budeme tu mít problémy, pokud nevyřešíme stávající problémy. A eh, hlavním problémem pro konkurenceschopnost Evropské unie může být toto, pokud nezměníme nějaké eh, struktury, pokud toto vezmeme v potaz a, a něco nezměníme. Takže užívání, opětné užívání, recyklace, vytváření nejen účinné ekonomiky, co se týče zdrojů, ale ekonomiky, která bude opravdu kruhová, tak to bude smysluplný přístup k věci. Tedy, abychom byli méně závislí na těch surovinách, protože opravdu tento kontinent nemá příliš mnoho zdrojů. Výborným zdrojem pro nás e, je naše mysl. Máme výtečné školy, e, máme výborné schopnosti v oblasti inovací, výzkumu. Využijeme tedy tohoto. Toto je zásadní, ta změna e, obrat, co se týče této tendence, abychom zachovali naši konkurenceschopnost a zároveň snažíme se zachovat naše životní prostředí. Um, někteří nevěří příliš v ten model ekonomického úspěchu a možná ti to nám pak budou předkládat argumenty, že nemáme ani vlastně jiný, jinou cestu. Takže je dobré uh, jít touto cestou už nyní. Um, je to smysluplné i v těch dobrých dnech, i těch špatných dnech. Já bych chtěl, abychom se vyhli těm špatným dnům. A nyní tedy se pokusím postupovat eh, po pořádku. Eh, nitráty, společná zeměpisná a zemědělská politika, připomínka naší polské kolegyně. Rozhodně je smysluplné, o co tu žádáte, tedy aby ta politika byla konzistentní, tedy zemědělská politika byla opravdu napojená na politiku, plány v ochranu životního prostředí, abychom platili zemědělcům, aby neznečišťovali spíše než to, že jim zaplatíme, aby hodně produkovali, nebrali v potaz životní prostředí ani otázky kvality vody, pak bude voda znečištěna a znovu jim zaplatíme zase z rozpočtu, protože nemáme jinou možnost a tím se celý problém vyřeší. Ano, proto jsem tu opravdu mm, hovořil o tom eh, řádném plnění legislativy, o té průřezovosti eh, naši, našich politik je všech důležité, aby se vše předem promyslelo a vlastně, abychom následně postupovali zjednodušeně, nicméně, abychom spolupracovali. Pokud nebudeme spolupracovat, tak pak tu budeme mít takové jednotlivé směrnice, jako tu o těch nitrátech, anebo společné zemědělské politice a bude to stagnovat. Ale to my nechceme. Já chci, aby to fungovalo, aby se lidé zapojili, aby chránili naše zájmy. Tím se ochrání i životní prostředí zároveň. My si to přejeme společně, abychom pili bezpečnou vodu. A následně k natuře 2000 Ehm, možná by bylo lepší, aby se tomu věnovala ta druhá část zasedání. Tady já k tomu řeknu eh, jenom, že eh, ta otázka kvalifikace, tady s tím naprosto souhlasím ohledně environmentální legislativy. Eh, my na tom pracujeme a víme, že pokud rozvíjíte, připracujete legislativu na nějakých 50 let, tak určitě přijde moment, kdy musíte kodifikovat, například eh, Habitat z roku 2009, to byl jeden příklad. A pak financování. Ano, na jednu stranu evropské financování je důležité, ale pak je třeba brát v potaz i potenciál domácího financování. Máme tu několik konkrétních příkladů, kdy se zapojilo i to národní financování. Vždy nutné brát v potaz i ty nezbytné náklady, které musí tvořit e, součást těch interních externalit, nebo například ty daně z těch e, zavážek. E, nemůžeme na jednu stranu navyšovat určité daně a chtít, aby ta náprava přišla ze strany našich poplatníků. Ne, my můžeme například zvyšovat určité ty environmentální daně a snižovat pracovní zdanění a vytvářet určité pobídky, které půjdou vstříc občanům. A tady řečník již odešel, nicméně já jsem si to poznamenal. A kolega ze Švédska, vaše připomínky byly opravdu dobré. A pracujeme na té revizi cílu o odpadu. Zaměříme se i na fosfor. Doufám, že brzy předložíme návrh. Pracujeme i na potravinách, budeme mít konkrétní sdělení a, a také se zaměřujeme na odpad a otázku potravin. Pak to budeme mít určitý plán na opětné užití vody. To je jeden z těch identifikovaných problémů a nedostatku v legislativě o vodě. To si přejeme zase nyní napravit. Takže myslím si, že všechno to, co jste zmínil, to už je. Makroekonomika regionu, ano. Baltská oblast, e, povodí Dunaje, to, je zase, to jsou ty příklady, kdy ty země, pokud se spojí, tak mohou fungovat lépe, než když je to nějak nařizováno na úrovni EU. Musíte spolupracovat přes hranice, protože jinak nevyřešíte vaše problémy. Uh, tam jsou ty otázky zemědělství, které jsou v podstatě propojeny v Baltské oblasti. Nejde to jinak, než spolupracovat. Když ty problémy eh, sdílíte společně, tak se vám to podaří vyřešit. A i ostatně ta společná rybářská politika byla výtečným eh, příkladem toho, co tento parlament učinil kolega Jans hovoří o zaměření na členské státy, zaměřit se i na národní parlamenty. Ano, to je dobrá otázka, musíme o tom hovořit. Tímto způsobem můžeme společně zareagovat, odpovědět, že pokud budeme cokoliv dělat na Evropské unii, nemusí to vždy vést k těm dobrým výsledkům. A ještě jeden příklad k té otázce řízení odpadu. Je to důležité, abychom pochopili některé eh, záležitosti. Máme samozřejmě rámcovou směrnici, eh, kde je stanovena určitá hierarchie odpadu, Samozřejmě e, je důležité, aby si členské státy připravili své e, národní plány týkající se odpadu, pak tam máte otázku pětného užití, recyklace a až úplně dole v té hierarchii je spalování a pak tedy e, ty zavážky. A některé země na tom byly opravdu poměrně špatně, nebo i některá města našli určité řešení v poměrně krátké časové lhůtě a podařilo se jim prosadit určité ekonomické nástroje a šli i správným směrem, byli dobře zacíleni. A Eh, oddělo, měli rozdělený sběr odpadu a najednou ten odpad už není problémem, ale spíše se to stává dobrou, atraktivní kategorii i pro podnikání. A když dojde k tomu přelomu, tak se věci opravdu mění. Nakonec ty země, které postupovaly pomalu, eh, celý proces urychlili. To je příklad eh, z reálného světa když se vytvářejí ty ekonomické pobídky, ono to není vždy jednoduché, někdy je zapotřebí ta veřejná podpora, ale a je důležité, aby se celá ta mašinerie vůbec rozběhla. A nyní ty agroenvironmentální environmentální plány, jak se k tomu vyjádřil náš britský kolega, je pravda, že to bude méně financování, ale ne za stolik méně než v minulosti. Některé budou pokryty v prvním pilířem a v tom případě v druhém pilíři budete mít větší manévrovací prostor, ale možná eh, rada by měla spíš umožnit to, aby tam byla větší míra flexibility, aby to pootevřelo ty dveře, aby ehm, než nedocházelo k nějakým velkým škodám. Tady je důležité spíš naléhat na vaše vlády, aby opravdu tyto možnosti existovaly a aby se podařilo vyřešit problém. Já si cením toho, že jste o té věci hovořil. Je to důležité i pro celé to zemědělské odvětví, aby to zůstalo v tom druhém pilíři a hodně se to využívalo. Pak to hovořil Chris Myslím si, že to eh, speciální zasedání rady, to je opravdu dobrá myšlenka, uvidíme, jak na to zareaguje rada. Ještě jedna zajímavá věc, na kterou bych chtěl poukázat, protože dnes tu hodně hovoříme o kvalitě vody, tak eh, právě dnes eh, procházíme těžkým jednáním o těch prioritních látkách, co se týče kvality vody. Už to skončilo, ano, výborně. To je ta nejlepší zpráva dnešního dne, to znamená, já vám opravdu uh, gratuluji. Vy víte, eh, Richarde, jak to bylo velice náročné, jak to bylo složité v praxi provést něco, na něčem jsme se v podstatě dohodli, takže to je opravdu výtečná zpráva dnešního odpoledne. Já už jsem totiž měl připraven plán B i dokonce plán C, ale tohle je opravdu dobrý výsledek. Pak eh, náš kolega z Bundestagu to zaměření na ty nejpodstatnější záležitosti, na to jsem v podstatě poukázal v úvodu, to je v podstatě to, co děláme. My nemůžeme se věnovat úplně všemu stejným způsobem, takže v první řadě uh, Eh, by to měla být taková sladěnější eh, reakce ze strany členských států. To máme v tom našem návrhu na implementaci, aby ta eh, reakce byla více mm, zaměřena více v souladu. To znamená, že ten tlak Eh, směřuje z nás spíše na ty členské státy a vzájemně mezi sebou si členské státy musí více důvěřovat. Tím se vyřeší problém, aby se občané důvěřovali vládám a vlády následně důvěřovali eh, druhým vládám. Jsou tu určité odlišné názory. Um, samozřejmě a eh, já bych si rozhodně nechtěl poštvat Německo proti sobě. Německo patří mezi ty příkladné země, a, a rozhodně um, ani v dnešní době nemáme stejná pravidla a stejné podmínky pro všechny, ale je dobré vědět, jak můžeme používat znalosti druhých, aby se nám podařilo napravit určité situace. Ale to samozřejmě za předpokladu, že by se náš život eh, trošku zkomplikoval. Uh, my se samozřejmě pokusíme nezbytně přesvědčovat i tu německou stranu. Ale eh, nebudu se zabývat vším, jenom chci říci, že pokud se nám podaří eh, dohodnout některé velice neúplně nejdůležitější záležitosti, menší věci, podařilo by se nám uspořit nějakých 15 vody i v našich domácnostech, když budeme činit jenom malé kroky. Vím, že jsou tu i špatné zkušenosti, ale pro nás to i nadále přetrvává jako závažný problém. Pokud tedy eh, lidé nepřijímají naše návrhy jako možná řešení, tak to stále přetrvává jako problém. Myslím si, že musíme využívat všechny příležitosti, abychom změnili i naše životy k lepšímu, nicméně i některé země jsou stále proti. Pak náš kolega z Lamského parlamentu um, sekundární vývoj trhu. Samozřejmě musíme i rozvíjet tuto oblast. Učinil jste několik dobrých připomínek počátek životního cyklu, ekonomické nástroje, k tomu jsem se ostatně již vyjádřil. A pak eh, kolega z Evropského parlamentu hovořil o tom, že nejsme schopni plnit požadavky eh, toho přechodného období. Tady eh, to v podstatě o tom, že mnoho členských států v podstatě začíná vidět ten problém, až když skoro končí ta lhůta. A to, že nechávají tedy některé věci až na poslední chvíli. Mm, I když tam samozřejmě se používalo evropské financování na vyřešení těchto problémů. Samozřejmě dnes jsem tu jsem to proto, abychom se dívali na problémy, když se objevují, ale když se na něčem dohodneme a jsou tam stanovena přechodná období, tak eh, v podstatě je to proto, aby členské státy měly určitý prostor na plnění těch dohod a já to musím brát v potaz, protože eh, to spadá tedy do našich kontrolních pravomocí. Pak jak eh, učinit ještě efektivnější spolupráci mezi členskými státy. Toto je zase důležité téma, hovořil o tom kolega z Estonska, tomu se samozřejmě věnujeme. Pak eh, kolega z Portugalska nevyvíje nátlak, ale přesvědčovat členské státy, to eh, jsem již podotkl na úvodu, že to již děláme. A je to věc, která není dobře pochopena. Tedy pokud nebudeme brát v potaz eh, toto, když vlastně pracujeme eh, na, našem plán, vypracováváme plány, když nebudeme brát v potaz ty rozdíly, eh, když pracujeme na směrnicích, tak víme samozřejmě, když nám členské státy říkají, my máme takové a takové problémy, s tím bojujeme a my to musíme brát v potaz v té přípravné fázi, ne později. Taková je naše povinnost. A my musíme dohlížet na to, že pravidla jsou plněna. Pak Otázka toho, že bychom měli být aktivní i na té mezinárodní úrovni, to rozhodně je pravda. Pak eh, taková hezká připomínka, aby eh, to bylo více informací ohledně ohledně smluvních postupů. Když oficiálně vycestuji do nějaké země, tak vždy tam diskutuji i v parlamenty, ale rozhodně je to dobrá připomínka tedy, abychom zajistili něco takového, aby to bylo systematičtější, abychom si i s členy parlamentu lépe rozuměli a já si to beru jako dobrý příklad a rozhodně si nemyslete, že na to zapomeneme, to ne. A na závěr náš kolega z Lucemburska, i kromě HDP, je tam něco, na čem pracujeme. My víme velice jasně, že pokud reporting nebude dobře fungovat od tedy těch podniků k národním radám a celá ta záležitost HDP, nebude fungovat. Nebude tam ten správný přínos, na základě kterého my můžeme eh, vypracovávat eh, naše plány. A já doufám, a máme tu OECD, Světovou banku, všichni o tom hovoří, že se pohybujeme správným směrem, potřebujeme globální dohody, aby došlo k opravdovému posunu. Eh, celý ten proces je pomalejší, než bych si přál, nicméně ten eh, směr je nevyhnutelný a doufám, že se mi podařilo odpovědět na vaše dotazy. Děkuji. Janes, děkuji vám mnohokrát. Janesi, ano, to si jednoznačně potlesk zaslouží. Jak vidíte, je to komisař, kterého si zveme moc rádi, protože mimo jiné odpovídá podrobně na dotazy my si toho velmi vážíme. Vážíme si vašich sdělení i příspěvku do debaty, jakým způsobem se musíme ubírat a kam. A jsme velmi rádi, že jste měl čas přijít sem debatovat s námi tak, aby i kolegové z národních parlamentů měli možnost s vámi diskutovat. Bohužel jsme nestihli všechny příspěvky, ale pravda je, že na to bychom byli potřebovali celý den. A já bych proto rád poprosil o to, aby ti, kteří budou hovořit v druhé polovině, se e, drželi přiděleného času e, a hlavně prioritně budou hovořit ti, kteří ještě nehovořili. Teď si dáme pět minut pauzičku a po ní Pokračujeme druhou částí právní předpisy v oblasti ochrany přírody. Yes, if everybody would be... Tak dámy a pánové, prosím, všichni se nám posaďte. Zahájíme druhou část schůze, chceme mít čas i na debatu s Jacqueline McLeod. So, my name is Karl Schlitter. Tak, já jsem Karl Schlitter a na chvilku zde zastoupím našeho pana předsedu. Teď tedy jdeme na druhou fázi našeho zasedání, zaměření na právní předpisy v oblasti ochrany přírody. Je tu Jacqueline McLeodová, výkonná ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí, které dávám slovo. Dobrý den, já jsem velmi, já jsem velmi ráda, že tady dnes mohu vystoupit. Je to hlavně proto, že úkolem naší agentury je zkoumat, jak politika je prováděná v praxi. A dnes už tady eh, zaznělo několik eh, požadavků na to, abychom eh, uváděli jména těch, kteří porušují legislativu. My spíše chceme uvádět jména těch, kteří nebo těch zemí, kteří eh, všechno provádějí dobře. To je také velmi efektivní v případě, že to porušují, tak prostě je neuvádíme, ale je to výsledek je vždycky pozitivní. <clears throat> Takže se může například ten minister ptát, proč ta jejich země je tam na bíle uvedená. A dnes bych se s vámi chtěla eh, věnovat eh, ochraně přírody. V některých zemích je to eh, velmi kontroverzní záležitost, v některých zemích je to považováno za více samozřejmé a o tom dnes jsem chtěla hovořit. Legislativa na ochranu přírody už tady je dlouhou dobu, v některých zemích více než 20 let ve formě ochrany biotopů, um, směrnice na ochranu ptáků. Máme také systém Natura 2000, to všechno tvoří to, čemu bychom eh, mohli, eh, co bychom mohli nazvat rámec pro ochranu přírody. Když se podíváme na ty výsledky, tak ty ale nejsou tak eh, dobré. Zejména jsme svědky toho, že dochází k tomu, že ty legislativní nástroje jsou od sebe oddělené a když eh, se na to podíváme s určitým odstupem, <clears throat> například eh, v tom rámci toho akčního plánu, který eh, má trvat do roku 2020, tak bychom se měli <clears throat> zabývat tím, jak je to všechno propojeno a také jak to souvisí s různými dalšími sektorovými politikami. Zejména bych se chtěla podívat, jak se to řeší na národní úrovni a jak to bude vypadat v budoucnosti, protože ta se bude asi od minulosti velmi lišit. Já bych tomu eh, řekla ty, řekla, nebo bych to nazvala zapeklité problémy, které se těžko řeší. Takže když se velmi rychle zamyslím nad tím, co bychom rádi eh, jako sdělení předestřeli, tak například u té Natury 2000, když se na to podíváme eh, z pohledu mimo Evropu, tak to může vypadat velmi eh, <clears throat> pozitivně. Zahrnuje to velkou část území, více než 700 tisíc čtverečních kilometrů půdy, která je tak chráněna. Je to v podstatě na světě největší území, které je pod zákonnou ochranou. V číslech to tedy vypadá velmi ohromujícím způsobem, ale otázkou je, jestli to v praxi skutečně funguje. My jako agentura zkoumáme eh, dodržování, například eh, sledujeme dodržování článku 17 a tak dále. A výsledky eh, jsou velkým varováním, protože zatímco jako síť ta Natura 2000 byla implementována ve všech členských státech, tak se nedařilo chránit ty jednotlivé eh, biotopy a druhy. Když se tedy podíváme na to, jak se to projevilo v reálném životě, tak jsme svědky toho, že více než čtvrtina chráněných druhů v Evropě eh, je ohrožena vyhnutím. 62% biotopů, 50% druhů, které spadají do e, směrnice o biotopech, <clears throat> jsou označeny za nepříznivé nebo s nepříznivým výhledem. A druhy ptáků na zemědělské půdě, jejich počet také poklesl od roku 2007. <clears throat> To jsou tedy ukazatele, které nám říkají, že i když možná my tu práci odvádíme dobře, když to hezky vyznačujeme na těch mapách, tak eh, to, co se odehrává v rámci těch chráněných oblastí, nevede k dosažení našich eh, výsledků. Zapeklité problémy se vyžadují chytré odpovědi <clears throat> a my víme ze studie o Natura 2000, že výhody nebo ekonomická, ekonomický prospěch dosahuje až 200 miliard euro. Takže bychom mohli argumentovat tím, že je to výhodné. Nicméně na místní úrovni vidíme to, že se uplatňují jiné, například fiskální nástroje, jiné způsoby, jak je možné spoplatnit nebo sankcionovat v případě, že dojde k ubývání biotopů a eh, druhů. Když se podíváte na naše stránky, tak tam samozřejmě najdete spoustu údajů o tom, jak jsou na tom vaše země, jestli dobře implementovali, jaká je tedy diagnostika, ale eh, v této fázi vám to nenabídne to, jakým jak se vyrovnají eh, tyto oblasti s ještě vážnějšími problémy budoucnosti. A teď nemám na mysli jenom ztrátu nějakých konkrétních biotopů z důsledku zemědělství nebo tím, že se zastavuje území a to, jak jim eh, tak to běžně se stává v důsledku územních změn, ale mám na mysli také kvalitu ovzduší, kvalitu vod, klimatické změny, všechny ty věci, o kterých jste před okamžikem mluvili s panem komisařem, tak to jsou věci, které ovlivňují celou řadu ekosystému a živočišních druhů. <clears throat> Takže náš přírodní kapitál, pokud tak můžeme nazvat, je neustále oslabován eh, v důsledku biologických a fyzických procesů které se odehrávají. Určitým způsobem se naše politiky, to naše politiky nezvládají nebo nezvládají tak rychle reagovat na ty změny, ke kterým dochází. Co s tím můžeme dělat? Jako zákonodárci eh, samozřejmě máte povinnost eh, tomu věnovat eh, potřebnou péči, abychom dosáhli dodržování těch pravidel. Měli bychom to dělat inteligentně, protože tato situace vede k erozi skutečné reálné hodnoty pro ekonomiku. A tím se dostávám k Orhuské umluvě a k roli občanů v tomto procesu. V mnoha zemích je ochrana přírody něco, co občanům leží na srdci, eh, vášnivě bojují za přírodu, nicméně nebo chápou, že eh, na rozdíl například od kvality ovzduší, která se vysvětluje obtížně, tak v přírodě to mohou vidět na své vlastní oči. A mobilizovat občany je jeden eh, z požadavků, který máme na národní úrovni nebo na regionální úrovni. Není jich dostatek a proto je potřeba mobilizovat občany, kterým na tom záleží. To je jeden ze způsobů, jakým například zákonodárce mohou dosáhnout toho, že budou ty změny anticipovány. Takže v mnoha zemích, v Dánsku, ve Spojeném království, Švédsku, v Itálii, ve Španělsku, vidíme zárodky jakýchsi občanských monitorovacích eh, středisek, které sledují eh, vývoj. A také například eh, to jsou lidé, kteří sledují různé invazivní druhy, které se k nám dostávají, protože to vede k velkým škodám, je to vyčleno až na 12 miliard ročně. Mohou to být buď eh, rostliny nebo eh, živočišné druhy. Čím dál tím více hm, to má eh, větší dopad na naše tuzemské druhy. A tyto invazivní druhy by měly být předmětem legislativy a mělo by to být součástí naší velké činnosti, protože jinak to bude podkopávat tu legislativu, kterou již máme. Eh, na závěr bych chtěl dodat, že nedostatek eh, informací rozhodně není důvodem, proč nejednat, protože eh, ty náklady vzniklé nečinnosti by mohly být ještě vyšší než například klimatické změny, protože bez přírody, bez ekosystému tak eh, ten způsob, jak se čistí vzduch, vody a tak dále, tak vlastně ta lidská činnost, kterou se snažíme, již dopady se snažíme omezit legislativou, prostě eh, nebude zvratná. A je to právě eh, možná určitá souvislost, kterou, teda někomu může třeba ezoterická, ale přitom je to příroda, která představuje určitý kapitál, který máme k dispozici zadarmo, a to je Eh, argumentace, kterou bychom měli používat. Eh, takže bychom neměli pracovat v oddělených sektorech, aby <clears throat> lidé, kteří mají na starosti ochranu vzduší, pracovali někde jinde než lidé, kteří mají na starosti odpady, vody a nevím co všechno dalšího. A <clears throat> měli bychom se také snažit mobilizovat občany, ale také majitele půdy, vesnictví, zemědělství a snažit se propagovat tuto myšlenku, že ta diverzita je velmi potřebná. <clears throat> že není možné aplikovat eh, eh, jedno pravidlo na všechny oblasti a regionální pohled na věc je něco, co bychom eh, měli co nejvíce podporovat, spíše než se snažit nadspat všechno do jedné politiky. Děkuji vám, paní McGlade. Vy jste nechtěla moc propagovat vaši agenturu, tak já to udělám trochu za vás. Já často používám statistiky z vašich webových stránek, abych to eh, eh mohl použít ve svých projevech a vystoupeních. Eh, viděl jsem, že vaše zprávy tady jsou eh, k dispozici v přehledu ochraně přírody v Evropě a také hospodaření s, pevnými, s pevným odpadem. <clears throat> Chtěl jsem trošku propagovat vaši agenturu, protože já eh, ty vaše údaje používám velmi často. Bez eh, dalších odkladů teď zahajuje diskuzi, takže se můžete hlásit o slovo. Now, people are much more shy this time around than last. A vidím, že najednou jste nějací, nějací skromní a stydliví. Už se nám nehlásíte tolik. tak. Jako první ehm, kolegové z Řecka, z výboru na ochranu životního prostředí, konkrétně paní Teodora Avrianopulu. Eh, děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedo. Toto byl určitě velmi zajímavý projev. Ráda bych se proto trošku vrátila k tomu, o čem jsem mluvila před chvílí. To znamená eh, k té potřebě, že místní úřady musí informovat občany a potenciální investory, i pokud jde o síť Natura 2000 a ostatní chráněné, eh, chráněné oblasti, které jsou ať ekologicky důležité nebo výjimečně krásné. Eh, jde o využívání zemědělské půdy a jde o využívání obnovitelných energetických zdrojů, cestovní ruch a tak dále. To jsou všechno věci, které chtějí využívat tu stejnou půdu, kterou má nějaký stát k dispozici. A proto je potřeba zajistit, když hovoříme o těchto aspektech, abychom zohlednili to, že například v Řecku velká část našeho území do Natury 2000 spadá, takže když jde o ochranu těchto oblastí, je potřeba hovořit také o přírodních katastrofách. Finanční nástroje EU až dotě, doteď pro e, řešení přírodních katastrof jsou spíše humanitární než environmentální nebo, nedej bože, přírodního charakteru. Ráda bych proto aby Evropská unie tyto věci řešila i z jiných pohledů než z pohledu lidské solidarity a aby poskytovala financování na řešení přírodních katastrof a aby pomáhala ještě více rozšířit ochranu našich přírodních rezervací. Například v Řecku po velkých požárech v roce 2007 Evropská unie hodnotila dopady na ty přírodní rezervace částkou vyšší než 5 milionů euro. Nakonec jsme dostali v finančním výhledu 2 miliony euro, takže se nám vlastně zatím vůbec nepodařilo napravit ani ty škody napáchané v oblastech Natura 2000, tedy napáchané těmi lesními požáry. Pak je to také otázka ochrany eh, mořské biodiverzity. Je to otázka invazivních živočišných druhů i v našich mořích, zejména ve středozemním moři, které je moře uzavřené, což může eh, ohrozit biodiverzitu, podobně jako třeba odpad eh, a různé znečištění z lodí a ze zemědělství. To je velmi důležité téma. Je potřeba se več, velice pečlivě zabývat degradací mořského prostředí a biodiverzity na evropské úrovni nám vlastně stále chybí detailní hodnocení otázky e, mořské e, rozmanitosti druhů, o kterou dost možná přijdeme ještě než se nám podaří e, poučit se o všech různých rozměrech našich mořských ekosystémů. Takže mořská biodiverzita je velmi důležitá věc. Dovolte mi říci ještě dvě věci. Ochrana biodiverzity obecně ve světle přírodních katastrof. E, zde máme celou řadu projektů, které se zaměřují na hodnocení a ochranu e, rozmanitosti živočišných druhů. E, jsou to různé banky na záchranu živočišných druhů. A je to vlastně biodiverzita kterou přírodní katastrofy do značné míry ohrožují. Ráda bych viděla více preventivních opatření i vzhledem ke změně klimatu, kterou zažíváme a která představuje největší riziko pro rozmanitost živočišných druhů. A v oblasti námořní biodiverzity myslím si, že by nebylo vůbec špatné zamyslet se nad nějakými stroji, dejme tomu stroji na pozorování mořské rozmanitosti druhů, a musíme se zaměřit na ochranu konkrétních mořských oblastí. Samozřejmě nejde pouze o ochranu moří, jde například o zákaz rybolovu v určitých chráněných oblastech. Evropská unie, a to bych ráda zmínila na závěr, se musí zamyslet nad vlastními výlučnými hospodářskými zónami, aby to byly skutečně pouze evropské zóny, aby mohla lépe chránit námořní prostředí, které má. Děkuji. Děkujeme vám paní Avgrenopulu. Omlouvám se, že jsem zmeškal první část vašeho projevu, paní kolegyně. Žurnalisté se mi jaksi vždy vtěsnají na první místo žebříčku priorit. Děkuji Karlu Šlitrovi, eh, že mě zastal, zapomněl si tu telefon, tak nechci ho vyzvedne. Jako další eh, ze Švédska pan Jelmeret. Eh, děkuji mi a děkuji za slovo, pane předsedo. Hovoříme tu i o ambicích ze strany členských států. Já bych chtěl říci, že v rámci švédského parlamentu máme výbor, který se zaměřuje na ty národní environmentální cíle a je důležité, abychom měli i ty národní cíle, plus tedy na evropské úrovni některá rozhodnutí nebo programy jako Natura. Pak samozřejmě kromě různých mezinárodních dohod. V podstatě toto vše by mělo být propojeno, nicméně někdy jsou to e, určité střety mezi těmi cíly, mezi různými úrovněmi mírami plnění těch environmentálních pravidel v cílech biodiverzity, klimatických změn, takže bychom se vždy měli zaměřit na to, jakým nejlepším způsobem si to vykládat nebo jak nejlépe postupovat efektivně, účinně i jinými způsoby. A když se zaměříme na jiné země, tak zaznamenáme, že různé státy reagují různými způsoby. I co se týče ochrany eh, přírody, uplatňují různé odlišné kategorie. My třeba ve Švédsku těch kategorií ochrany máme šest v Finsku například ochraňují 10 území, v Německu 60, v Nizozemsku 25. To znamená, i ta úroveň a způsob zhodnocení se liší. Švédsko je velice restriktivní, například co se týče ochrany lesu. A měli bychom se samozřejmě vždy ponaučit i ze zkušenosti druhých sdílet své cíle, a brát v potaz ale, že existují odlišné úrovně. Thank you very much. I have... Děkuji vám. A nyní tu mám další dvě žádosti za Evropský parlament, paní Eštrela a pan Franco. A nikdo další se nehlásí z národní parlamenty. Měli jsme tu čtyři eh, žádosti z národních parlamentů, které eh, nebyly využity. Paní Borsaj, pan Korsika, paní Snoj a, a pan Arkit. Pokud někdo z vás je přítomen a přejete si pohovořit i v tomto druhém kole zasedání, tak budete mít příležitost, ale v první řadě paní Štrela. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda na úvod chtěla poděkovat za realizaci této debaty. Evropská politická agenda, alespoň podle mého názoru, byla příliš zaplněna finančními a ekonomickými tématy a řekněme, že takováto dnešní debata může uvést věci více do rovnováhy tím, že zavádí tak důležité téma na náš pořad jednání. Jak řekla paní McLeod, zachování biodiverzity je velice důležité a proto by toto mělo být zapojeno do všech politik Evropské unie, zejména do těch stávajících reform společné zemědělské politiky a do společné rybářské politiky. Nadcházející finanční rámec by také měl mít k dispozici nezbytné zdroje pro financování strategie biodiverzity 2020 a toto financování by mělo být z hlediska environmentálního i ekonomického kompenzováno vzhledem k tomu, že náklady na ztrátu biodiverzity by mohly stát nějakých 7 HDP v roce 2050 a odhaduje se, že přidružené náklady na program Natura 2020 by se mohly navýšit na nějakých 200 až 300 miliard eur ročně, což jsou opravdu vysoké hodnoty. Tedy potřebujeme financování, pro síť Natura 2020, ale také proto, abychom zajistili řádnou aplikaci evropské legislativy, zejména tedy směrnici o vodách, směrnici habitat, směr, rámcovou směrnici o, o, pro námořní strategii. A samozřejmě jsou velice důležité také ty e, iniciativy ve prospěch rozvoje zelených infrastruktur, genetických e, zdrojů a také e, legislativy týkající se těch invazivních druhů. Myslíme si, že jakékoliv návrhy ze strany komise zde budou vítány. Na závěr bych chtěla říci, aby se podařilo dosáhnout, splnit ty cíle v oblasti biodiverzity, potřebujeme konkrétní, integrované, ambiciozní akce, také um, příslušné financování a pak i informovanost veřejnosti. Naši občané musí pochopit, to, že biodiverzita zahrnuje eh, veškerou tu interakci v živém světě a že má přímé napojení na lidskou činnost, že je to naplněno, napojeno na stravování, zdraví, vyhřívání budov. Toto vše je napojeno na biodiverzitu, to znamená, biodiverzita je zárukou života. Děkuji. Thank you, Mrs. Estrella. Děkuji, paní Štrele. Ještě další člen Evropského či Národního parlamentu, který jsem nezmínil, se chce přihlásit do debaty. Prosím. Děkuji bardzo, paní předsedající. Tadeusz Arkit. Děkuji, jmenuji se Tadeusz Arkit a, a zastupuji to polský sejm, výbor pro životní prostředí. Chtěl bych říct si několik slov. a Možná to není přímo napojeno na ochranu životního prostředí. Polsko velice vážně bere tu výzvu, která se týká řízení městského odpadu. My jsme vytvořili eh, výbor na eh, řízení odpadu, já tomu výboru předsedám, a, a měli jsme tu tři legislativní texty, které se zakládaly právě na tom eh, řízení odpadu. Může to být taková naše odpadová ústava. A v podstatě je to o tom, abychom nejen respektovali to, co je tam ustanoveno, ale je to eh, v podstatě velice důležitý nástroj, i co se týče respektování přírody. My eh, tu v podstatě hovoříme o transformaci samotného využívání energetiky, pak eh, řádné řízení skládek. Myslím si, že se nám pomaly daří plnit ty námi stanovený, nastanovené cíle a souhlasím s tím, co říkal pan komisař Potočník. V podstatě i ty odpady, to je taková nová ekonomika, mohou se vytvářet i smíšené druhy partnerství veřejného soukromého sektoru a aby se podpořilo i vytváření infrastruktur, které se budou zabývat zpracováním tohoto materiálu. To je velice důležité téma pro nás všechny. Na závěr bych ještě chtěl zdůraznit jednu věc. A určitá možnost, jak zlepšovat náš život, více chránit přírodu a dosáhnout zdravého prostředí. To vše vede také k vytváření nových pracovních míst. Děkuji, nyní pan Franko. Děkuji, pane předsedo. A já bych chtěl poděkovat paní Megled za velice kvalitní příspěvek. Já jsem zpravodajem k akčního programu pro životní prostředí a myslím si, že je rozhodující, abychom měli k dispozici evropské mechanismy, ale abychom spolupracovali i na mezinárodních platformách pro diverzitu. Myslím si, že spolupráce se sousedními zeměmi EU je zásadní. Například, co se týče údaje v oblasti lesnictví, a naprosto nezbytně bychom měli spolupracovat i s našimi jižními sousedy. Děkuji. Máme tu další žádosti o slovo. Pokud ne, tak bych já vám rád, paní McGlade, položil závěrečnou otázku. Já jsem byl zpravodajem na téma strategie pro diverzitu a některé věci mne překvapily. jedna z nich byla ta nezbytnost integrace biodiverzity do jiných politických oblastí. A nejdůležitější do oblasti zemědělství, což pokrývá vlastně 50 naší území v Evropě a je naprosto zásadní tedy i pro zachování biodiverzity. A e, vzhledem k tomu, že tu hovoříme e, mezi různými sněmovnami, tak e, tedy zemědělská politika by toto mohla poměrně rozmělnit. Jak důležité je toto úsilí o zachování biodiverzity? U nás v Nizozemsku naše vláda byla méně zaměřena na ochranu životního prostředí a evropská struktura nám poskytla alespoň tu právní jistotu nám nizozemským občanům. A tedy byly stanoveny určité právní požadavky, co se týče ochrany životního prostředí. A nyní bych vám rád předal slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych začala tou poslední otázkou, protože ta má dopad na mnoho ostatních. Je to ta myšlenka, že občané očekávají od Evropy, aby se postarala o jejich místní životní prostředí. To je asi ta největší výzva, se kterou se členské státy na národní úrovni potýkají, protože stále více je to ta transcendentnost problémů z místní na evropskou úroveň, která tak trošku Eh, obchází národní rozpravu a myslím si, že je potřeba dbát toho, jak tento dialog vedeme, zejména v oblasti eh, ochrany přírody. Jedna, jeden z úkolů naší agentury je zachovávat tu referenční eh, úroveň Evropy. To je například ten řecký problém, když nemáme řádně definovaná vlastnická práva a nemáme žádné řízení oblasti lesnictví podle katastrů, tak nikdy nebudete mít protipožární ochranný systém, který ochrání i občany. Takže jeden z úkolů, který my neustále řešíme, je zajistit, že hranice, vlastnická práva a katastry spolu souvisejí a říkají všichni to samé. Protože to je způsob, eh, který občané používají při translaci evropské legislativy do místních aktivit. Eh, dále, pokud jde o uplatnění společné zemědělské politiky eh, u nás doma, je to, co vidíme za posledních deset let, totiž, že je velmi složité převést znalosti vědecké komunity z té globální na regionální a místní proces Teď čelíme velmi jinému světu než před deseti lety. A v podstatě nelze žádným jednoduchým způsobem namapovat evropskou legislativu na místní úroveň. A Lord Whitty poukázal na tu nutnost flexibility. Já bych tomu neříkala flexibility, já bych tomu říkala realita. V tom smyslu, že když máme evropskou legislativu, národní legislativci musí být daleko inteligentnější při implementaci té evropské legislativy do reality každého dne ve svém vlastním území. Podívejme se například tedy na, já nevím, různé ty debaty o e, způsobilosti, o vlastnictví. My máme, e, říkal kolega ze Švédska, tolik povinností, že nemůžeme lesy v jedné, jednom místě považovat za shodné s jiným místě. Máme nějakých, růz, eh, nějakých necelých 700 různých druhů území. My máme v podstatě tři takové hlavní kategorie. Jednak ochranu, jednak sektorální otázky, například tedy lesnictví a oheň, nebo pobřeží a urbanizace. A skutečně se tato témata snažíme zhluk, združit do takových zhluků, aby to bylo snazší, zejména pro občany v některých státech, vnímat v jakém smyslu nebo zda vůbec eh, mají rovné zacházení, zda se u nich legislativa dodržuje. Tak můžeme pomáhat na mezinárodní úrovni. Můžeme podporovat bez a eh, jiné ty různé mezinárodní dohody, protože pakliže nebudeme my brát své úkoly vážně a nebudeme provádět to škálování z evropské úrovně dolů, není možné, abychom diskutovali se zbytkem světa. To, co děláme, a Evropa by na to měla být pyšná, je, že jsme vytvořili nejkomplexnější vstup do světové databáze chráněných území. Takže když probíhají jednání na eh, různých eh, konferencích o biodiverzitě a tak dále, vypadáme skutečně jako Spojené státy evropské, protože do značné míry jsme zharmonizovali poskytování informací o tom, co se děje v terénu. Takže v tomto ohledu jsme velmi pokročili. Nicméně ta translace eh, evropské legislativy do té národní už tak eh, zářná není a musíme na ní zapracovat. Ještě k tomu, co říkala řecká kolegyně, ehm, námořní biodiverzita je takový ten chudý příbuzný. Často je opomíjená a je jasné, že jsme na ní nestrávili ani zdaleka tolik peněz a času, kolik by si zasloužila. A určitě zde hrají roli občané, stejně jako rybáři a všichni ostatní, kteří moře nějakým způsobem využívají. A musím zde zmínit i zámořská území. Na ta se často zapomíná. Mnoho zemí v Evropě je zodpovědných i za zámořské oblasti, které často jsou nejvýše na tom žebříčku biodiverzity, kterou máme. Takže, na tom, takže když o tom hovoříme, o biodiverzitě v Evropě, musíme hovořit i o tom, eh, co se děje v těch zámořských oblastech, které Evropa má. Sečteno a potrženo, bych řekla, že nelze čekat, že se změní režim financování, že se změní politika. Pokud jsme nepochopili, jak vypadá evropská legislativa na místní úrovni. A to má obrovské horizontální dopady pro odpad, užívání půdy, zemědělství, lesnictví a znamená to, že ty volby se musí odehrávat v reálném čase. Dovolte mi zmínit jeden příklad, který snad bude užitečný a je to příklad z Dánska a vybrala jsem ho ne protože naše agentura s okolností sídlí v Dánsku, ale kvůli tomu posunu, který se tam odehrál. E, v podstatě ta agentura pro mapování území se stala součástí vládního kabinetu a v podstatě se všechno navázalo na mapu, na katastr a to eh, to nutně přivedlo diskuse o kvalitě ovzduší, vody, urbanizaci a tak dále na úroveň diskusí na, na kabinetu. A to je právě ten posun od těch bublin, těch jednotlivých výzkumníků k celkové úrovni a vedlo to k politikám, například k adaptaci klimatu, například projekt Cloudburst, eh, kdy se snažíme eh, řešit vlastně z hlediska adaptace několik věcí na jedno. Je jasné, že do budoucna musíme změnit náš modus operandi a musíme eh, ta základní referenční data poskytovat společně s národními agenturami, národními institucemi je to v podstatě nej, ten nejdůležitější informační základ, který potřebujeme v Evropě do budoucna. A to se vlastně týká i Polska a toho, jak věci spolu souvisí na regionální úrovni. Samozřejmě nový systém licencí e, musí spolupracovat i cross-sektorálně. Pakliže určujete nějakou plochu na skládku, tak v podstatě zároveň můžete eliminovat zemědělsky velice důležitá eh, území. A je potřeba, aby lidé věděli, co se kolem nich vlastně děje. Celkově bych tedy řekla, že naše agentura se snaží podporovat eh, mnoho z toho, co zmiňovala komise, pokud jde o ochranu vody, o vzduší, biodiverzity a tak dále, ale nesmíme očekávat, že ten jednostranný dialog stačí. Tím, že někde něco vyvěsíme, nic nezměníme. Občané musí být upozorňováni, ale musí mít také zájem si ty informace přečíst. My jsme vytvořili takovou mezinárodní aplikaci, kterou si můžete spustit na telefonu, kde můžete informovat lidi o hlučnosti ve vašem městě, o kvalitě ovzduší, vody, přírody a tak dále. Eh, používají tu aplikaci miliony lidí po celém světě, takže skutečně to je kanál, který lidé chtějí využívat, aby nám, vám, říkali, co se děje u nich doma, v jejich sousedství. A myslím si, že to je ten směr, kterým se můžeme v oblasti legislativy do budoucna zabývat. To znamená, že občané by fyzicky měli přístup k datům a aby ten přístup byl interaktivní. Eh, už to není tedy jenom bláznivý sen, už se to skutečně děje. Je důležité, aby i politici, zejména politici, eh, takováto data eh, častěji používali v každodenních rozpravách. A myslím si, že ochrana přírody je ehm, něco, co by mělo být vnímáno jako v jádru mnohých rozhodnutí, která se dnes na evropské úrovni podnikají. Děkuji vám. Děkuji vám, paní McLeod. Než se přesunu k závěrečným připomínkám, máme ještě jednu žádost o slovo. Je to kolega ze slovinského parlamentu, pan Golob. Děkuji vám. Já jsem poslancem Národní rady Slovinska a jsem také místo předsedou příslušného výboru. U nás si mnozí dělají obavy z toho, jestli voda zůstane veřejným statkem, anebo jestli bude podřízena zájmům kapitálu. Je to také velmi aktuální, když jsem slyšel, jak bude vypadat nová legislativa. To je jedna věc. A druhé, máme-li mít udržitelný rozvoj, tak si myslím, že vzdělávání musí zahrnovat eh, biodiverzitu a to by se mělo odehrávat na všech úrovních vzdělávání. Well, thank you very much, Mr. Golub. There, that were already very, very good final remarks. I could stop here, but no, I'm, I'm going to try to... A teď tedy eh, se pokusím o sformulování několika závěrečných poznámek. Eh, ještě jednou vám eh, děkuji za to, že jste sem přijeli. Měli jsme tady více než 13 předsedů nebo místopředsedů výboru pro životní prostředí z národních parlamentů ale je tady také řada běžných členů, řádných členů eh, výboru, což je výborné. Velmi často ta debata mm, týká toho, jestli Eh, máme mít nebo nemáme mít federální Evropu, nicméně v oblasti životního prostředí federální Evropu už eh, máme od roku 92. Nemá cenu tedy o tom diskutovat. My už od roku 92 eh, jak v parlamentu, tak v národních parlamentech máme tuto oblast, která už asi federativnější ani být nemůže. Další téma, ještě tady bylo zmíněno, se týkalo účasti občanů v procesu rozhodování. To je, to zapojení je velmi silné v oblasti ochrany životního prostředí. My tady například máme petiční výbor, který se zabývá peticemi přicházející od těch 500 občanů v Evropě. A velká část z nich se dotýká různých ekologických eh, otázek, takže vidíme z toho, že lidem záleží Eh, na tom, jak jsou přírodu co nejvíce ochránit. To naše setkání odpoledne bylo podle mě velmi pozitivní. Dotkli jsme se eh, celé řady přeshraničních témat, eh, na kterých v současnosti pracujeme, odpad, voda, ochrana přírody. Měli jsme tady řadu zajímavých řečníků kteří ne vždy měli eh, stejné argumenty, ale ty argumenty byly stejně cené. Myslím, že jsme z různých stran slyšeli podobné obavy, podobné příklady osvědčené praxe. Stejně tak jsme slyšeli různé návrhy na vylepšení evropské legislativy. A to samozřejmě je velmi užitečné nejen v této oblasti, ale i v jiných oblastech evropského práva. Já jsem byl zejména spokojen s tím, že fiskální opatření byla zmiňována několikrát od různých eh, řečníků jsme také slyšeli řadu poznámek o tom, že je potřeba propojit rozhodování na různých úrovních, nejen na místní, regionální a také v soukromém sektoru. A já osobně jsem přesvědčen o tom, že v budoucnu možná největší motivací pro udržitelný rozvoj eh, bude právě tlak soukromého sektoru spíše než eh, veřejné zprávy, protože právě odsud přichází celá řada různých iniciativ, které by měly zlepšit podmínky v místních eh, v obcích a v terénu. Ta, to volání poslednější spolupráce včetně přeshraniční spolupráce, to tady také zaznělo včetně zlepšování informovanosti veřejnosti. A ten můj příklad uvádějící ten počet peticí petičního výboru ukazuje, že občané vyjadřují eh, velký zájem a ten jejich zájem neustále roste. Několik z vás eh, zdůraznilo také mm, důležitost integrace ekologických politik do dalších oblastí politiky. V tomto okamžiku jsme v Evropě například úspěšní v oblasti rybolovu, asi méně Pozitivně můžeme hovořit o zemědělství. Názory na to se asi liší. Nicméně to, co navrhoval Evropský parlament, tedy větší důraz na ekologické aspekty zemědělské politiky, eh, to nebylo úplně mm, schváleno dalšími, tak jak to bylo například u rybolovu. Ehm, dále bych eh, se ještě jednou chtěl zmínit, podobně jako to dělal pan komisař Potočník, o tom, že náklady neimplementaci nebo špatné implementace mohou být značné. A ty příklady, které tady pan komisař uváděl, mluví sami za sebe, například v oblasti eh, hospodaření s odpady. Jde o to, že toto je eh, obrovský sektor, který má velký potenciál. Hovoříme o miliardách eur, které bychom eh, z toho mohli eh, získat. Takže v době, kdy hovoříme o tom, že potřeba vytvářet pracovní místa, by jenom eh, správná implementace mohla vytvořit mnoho tisíců pracovních míst. A pokud to nezní pozitivně, tak už nevím co. Já vám ještě jednou děkuji za velmi plodné setkání. Doufám, že i nadále budeme udržovat kontakt nejenom prostřednictvím tohoto takového setkání, ale také prostřednictvím moderních komunikačních technologií. Já si myslím, že je to potřeba, abychom eh, spolupracovali jakožto poslanci Evropského parlamentu a poslanci národních parlamentů. To je velmi důležitá věc a to i ve světle toho, že mluvíme o oblasti, kde eh, platí eh, federální uspořádání. Takže teď mi dovolte, abych vás pozval na přípitek, který bude na chodbě před tímto sálem, kde také budeme moci neformálně pokračovat v naší diskusi a potřeby spolupráce. Děkuji vám za pozornost.